Good evening and welcome to the debate. Dobrý večer, vítám vás v hlavním sále Evropského parlamentu v Bruselu. Já jsem Mark Rogerson. Kampaň skončila a hlasy byly uděleny, demokratický proces proběhl a více než 150 televizních kanálů je nyní napojeno sem a čeká na výsledky. A my vám přinášíme výsledky účasti, a první výsledky voleb a zároveň se podíváme na složení budoucího Evropského parlamentu. Budeme také hovořit z politiky Evropy. V Berlíně máme prezidenta Evropského parlamentu Hance Gerta Petorinka. Dále zde v Bruselu je Josep Dol, a předseda EPPED. V Berlíně je také Martin Schulz, předseda socialistů. Za zelené Daniel Kohn bendit bude v Paříži a v Paříži už je také Francis Wurz a předseda Severské levice. Za několik minut novináři budou mít příležitost klást otázky politikům, ale začneme několika čísly. Poslechneme si Žami Ducha, mluvčího Evropského parlamentu. Dobrý večer, Marku, dobrý večer vám všem. Ano, podíváme se ještě předtím, než se podíváme na výsledky, tak určité odhady, které jsme máme k dispozici, to znamená, pokud je o účast, účast na těchto volbách, to znamená, v obou případech se podíváme teda i na výsledky, i na účast. Samozřejmě, že zde máme TNS výsledky, to znamená to této organizace, jsou to reálné výsledky a v některých zemích a v některých stranách to budou takzvané exit polls, to znamená při odchodu z volebních místností. Čili nyní se podíváme, měli bychom bytět účast přímo na vašich obrazovkách, to znamená 27. Evropská, jak to vypadá. To znamená, že můžete vidět opravdu účast ve volbách, to znamená 43, přibližně 43 to znamená, eh, je to v podstatě to, co jsme vypočítali, to znamená eh, v roce 2004 až 2007 to bylo období a nyní vidíme určité odhady výsledků které se dotýkají jednotlivých křesel. Rád bych zdůraznil, že to nejsou konečná čísla, to znamená, uvidíte to rozpětí, rozpětí, které se pravděpodobně bude zmenšovat velice rychle postupem našeho večera, tak jak se budou včítat jednotlivé hlasy. Čili nyní se můžeme podívat na poslední, poslední no, určité předběžné výsledky, výhledy, které vidíme v jednotlivých výsecích. To znamená, že vidíme EPP stranu někde mezi 263 a 273 křesly. Dále jsou to socialisté evropští 155, někde v tom rozmezí až na 165, až do 165 křesel. Dále je to ALDE, liberálové mezi 78 a 84 křesly. Dále jsou to zelení EFA, něco mezi 52 a 56 křesly. Dále je to GUE, někde mezi 33 a 37 křesly a dále je to UEN asi 33 až 37 křesel a dále je to INDEM, politická skupina někde mezi 15 a 19 křesly a asi 83 až 89 křesel které se budou muset ještě rozdělit mezi jednotlivé politické strany. Čili toto jsou výsledky, které máme nyní k dispozici. Děkuji vám, děkuji a slovo dávám Markovi. Děkuji mnohokrát. Také bych chtěl říci, že se k nám přidává Graham Watson, předseda ALDE. Omlouvám se, že jsem ho nepředstavil už dříve. Ale nyní se podíváme do Berlínu, kde je předseda Evropského parlamentu Hans-Gerd Pöttering. A co si myslíte, pane předsedo, o výsledcích a o budoucím Evropském parlamentu? Já bych nejdříve chtěl velice srdečně poděkovat všem občanům, kteří se účastnili voleb do Evropského parlamentu. A víme, že účast by mohla ještě stoupnout, a mohla by být vyšší. A musíme se zamyslet nad tím, jak toho v budoucích letech dosáhneme. Potřebujeme lepší spolupráci mezi poslanci, médii a stranami. A to bude téma, o kterém v budoucnosti budeme muset dále hovořit. Jsem velice rád, že pro evropské strany a k těm patří i Evropská lidová strana a evropští demokraté, a sociální demokraté, zelení a liberálové. Jsem rád, že tyto strany vytvořily velkou proevropskou většinu. A chtěl bych, abychom jako proevropané pracovali dále na tom, abychom vedli Evropskou unii správným směrem v budoucnosti. Čekám také od stran, které nejsou proevropské, že budou pracovat objektivně a férově v Evropském parlamentu a blahopřeji všem zvoleným poslancům. Děkuji, pane Peteringu. Zde v Bruselu máme Josepa Doula a předsedu EPP. Jak, se, jak prožíváte večer? Takže pro naši skupinu EPPD je to úžasný večer. Rád bych poděkoval, rád bych poděkoval všem voličům, všem voličům, které nás, kteří nás sledovali a kteří, to znamená všem ženám, mužům, kteří opravdu pracovali, pracovali přímo v terénu, pracovali na těchto volbách, čili rád bych poděkoval především našim voličům. Když se podíváme na čísla EPP, ano, mohu být pouze spokojen. Vidím, že EPP opravdu je vítězem. Socialisté trochu ztratili dneska večer. Well over to Berlin. Děkujeme a nyní do Berlína. Podíváme se na to znamená na socialisty, kteří ztratili trochu Martin Schulz, který zastupuje socialisty v Evropském parlamentu. Mr. Schulz, can you hear me okay in Berlin? ich kann Sie hören. Ano, slyším vás. A můžete něco říci k výsledkům, které jsou k dispozici? A to je skutečně velmi smutný večer pro sociální demokracii v Evropě. Jsme velice zklamaní. Doufali jsme v lepší výsledek, v některých členských státech to volby pro nás proběhly dobře, ale ve většině členských států bohužel špatně. A sociální demokraté a budou trpět tím, že utrpěli velkou porážku v některých státech, především kvůli politické situaci. Musíme říci, že je to pro nás skutečně hořký večer. Já bych raději komentoval lepší výsledek, ale v demokracii musíme přejmout to, co chtějí občani. Naše témata zůstanou eh, sociální Evropa i nadále. Tu potřebujeme více než kdykoliv předtím. Potřebujeme regulované finanční trhu, potřebujeme angažmá pro, v boji proti klimatickým změnám a potřebujeme pravidla pro volný trh. Za tyto cíle se budeme zasazovat i nadále a budeme bojovat o to, aby se zlepšila sociální situace. A to je náš cíl. A na závěr budeme mít možná 180 mandátů nebo více a i s tím se dá dobře pracovat. Děkujeme. No a nyní samozřejmě nezapomenu na Grahama Watsona. Takže Grahame Watsone, jak vy se na to díváte, pokud jde o výsledky, my ještě nemáme všechny výsledky, ovšem já je vítám, zdá se, že liberální demokraté se vrátit do nového parlamentu, Evropského parlamentu, pravděpodobně ve stejné velikosti, jako jsme měli v posledním volebním období. To znamená, že bychom měli pokračovat, udržet tuto rovnováhu mezi pravici a levici, že by to mělo být naším úkolem, že bychom měli být právě tou silou, která rozhoduje o výsledku většiny hlasování v Evropském parlamentu a měli bychom poskytovat neustále solidní pro evropskou sílu v centru této moci, politické moci v Evropském parlamentu. Vidíme, že ty výsledky eh, se neliší moc v jednotlivých zemích. My vidíme zde opravdu solidní výkon na této politické scéně v celé Evropě. Pokud jde o účast, vidíme, že se snižuje žádná eh, politická strana, jak si neelektrifikovala nebo nemotivovala své voliče. Já bych k tomu přistupovala trošku opatrně. U nás mé zemi většinou je největší účast, kdy jsou lidé nešťastní nebo nespokojení. Lidé mají právo volit, to je právo, to je nejdůležitější, jakmile se rozhodnou, že přijdou k urnám, to je jejich volba. Ovšem já bych udělala tři věci, abych reagovala na tento snižují, na tuto snižují se účast velice stručně. Zajistil bych to, aby všichni komisaři byli jmenováni eh, v, z, z Evropského parlamentu a zároveň, abychom eh, zvolili určité poslance, europoslance z evropských kandidátek a zároveň, aby Euronews měla statut veřejnoprávního vysílání ve všech našich zemích. A to znamená, že bychom měli k dispozici pan evropskou eh, platformu a hlasování by bylo bližší nebo by bylo více v souladu s výsledky voleb. A nyní do Paříže. Zdá se, že pan Konbendit ještě není k dispozici ve studiu a pokud tomu tak opravdu je, tak se nyní obrátíme na Francise Borce, který je ve studiu. Pane Borce, pane Borce, váš pohled na stávající události dnešního večera. Bonsoir. Ano, dobrý večer. Tak eh, především se domnívám, eh, že ta nízká volební účast to by se nás všech mělo hluboce dotýkat, protože to znamená krize důvěry příliš mnoha občanů vůči Evropě, tak jak se dnes buduje. Mezi eh, těmi, kdo eh, šli k volbám, kdo šli volit, eh, zdá se, že tam převážela pravice a také hlasy xenofobů a populistů. A to znamená, že levice by si měla eh, klást otázku ohledně svého počínání. Zdá se, že eh, jsme nepřesvědčili voliče. Pokud je o moji eh, politickou rodinu, jednotnou evropskou levici, tak pokud zvážíme, že v Evropském parlamentu poklesne počet poslaneckých křesel pro nás 49, tak nicméně v některých zemích, v Německu, Francii, na Kypru, v Řecku, v Portugalsku byly ty výsledky stabilní. Velký otazník vysí nad Itálií, ale celkově za to se domnívám, že vlastně bychom si měli udržet svoji relativní váhu v parlamentu. A já bych trošku nesouhlasil s panem eh, Peterigem, kterého si velmi vážím, ale nesouhlasím s tím, že by tady byl nějaký rozkol mezi těmi, kdo jsou pro Evropu a proti Evropě. Já jsem rozhodně pro Evropu, ale jsem proti jejímu současnému směřování. Takže na rozdíl od pana Peterinka se domnívám, že je možné být pro Evropu, ale vyslovovat se proti tomu, jak se Evropa dnes chová. A Eh, je pravda, že Evropa dnes si nevede dobře. Děkujeme Francesi Vorci a Daniel Cohn-Bendit se k nám prý připojí za pár minut. Tuto kampaň, volební kampaň, sledovaly po celé Evropě tisícovky novinářů. Zase, že většina z nich se dnes večer akreditovala. A já, dnes, já teď předám slovo mluvčímu parlamentu Žánovi Midu. Děkuji. Takže poprosím všechny novináře, kteří chtějí položit otázku, aby zvedli ruku nejprve a vězte, že dotazy můžete klást anglicky, francouzsky nebo německy. Poté se prosím představce a pokud chcete konkrétně oslovit předsedu parlamentu nebo předsedu některé, některého z klubů politických parlamentů, tak to uveďte. Takže kdo se hlásí jako první? Můžete si případně i stoupnout, abychom vás lépe viděli. Qui fait la, qui pose la première question, pardon. Takže kdo se hlásí jako první s dotazem? Promiňte. Je suis désolé, mais... Tak nezlobte se, ale nikoho nevidíme slyšíme někoho z televizního kanálu. Prosím, tady se někdo hlásí. Anglicky, francouzsky či německy? V jakém jazyce to bude? Já jsem z Itálie a mám otázku na pana Dola. V Itálii eh, jedno z nejdůležitějších témat je eh, nominace příštího předsedy parlamentu. Víte, že Itálie má silného kandidáta, eh, Maria Mauro. Zajímal by mne váš názor. Pokud je o předsedu parlamentu, budeme o něm hlasovat 14. července. Eh, dnes večer jsme se tu dnes sešli s tím, že za EPP máme dva kandidáty, pana Buzeka a Maria Mauro. Pan Buzek je z Polska. A my jsme se dohodli s oběma kandidáty na post předsedy, že e, tuto diskusi budeme vést až po volbách, to znamená od zítřka. Uvidíme, zda se nalezne řešení. Pokud ne, tak rozhodne e, demokratický způsob. E, jak víte, budou zřejmě čtyři kandidáti. Rozdělit si ten postoj je až ta poslední možnost. Ale ta diskuse začne zítra. Děkuji. Takže kdo se nyní bere slovo? Simon, prosím. Simon Taylor z, eh, z, z European Voice. Proč si myslíte, eh, pane Šulci, že sociální demokraté eh, si vedli tak špatně v těchto volbách. Čekali jsme výsledek 200 křesel pro vás, ale je to horší. Bylo by přece možné očekávat, že levice bude těžit z té současné finanční hospodářské krize. Wir haben äh, gesehen, dass in den Unter byli jsme svědky toho, že v jednotlivých členských státech Evropské unie se různě hlasovalo. Měly na to velký vliv eh, vnitřní politická témata a eh, vnitřní politické záležitosti. Eh, frakce socialistů a má špatný výsledek, protože mnoho stran v jednotlivých členských státech, mnoho socialistických stran v jednotlivých členských státech má v současné době problémy. A my se v následujících dnech budeme snažit situaci analyzovat, a to zemi po zemi. A budeme se snažit zjistit, jak k tomuto výsledku dos, došlo. Musím se podívat na výsledek ve Velké Británii, v Německu, ve Francii. A v každé zemi budeme zjišťovat specifické důvody, a proč a výsledky jsou a takovéto. A tyto výsledky nemají tolik co doči, dočinění se socialisty na evropské úrovni. Pro nás je to velice problematický a těžký večer. To je tedy vysvětlení. Děkuji. Další otázka, prosím. Další otázka. Yes, please. Prosím. Udo, van, Udo van Kampen, Z... Udo von Kampen z ZDF. Otázka na pana Vocna. Liberálové a socialisté a Budou se snažit společně zabránit znovuzvolení Barosa? No, no. Bohužel vás dobře nevidím. My se teď budeme muset snažit vyjednávat. Jsme připraveni hovořit se všemi různými skupinami o možnostech ideologické a politické spolupráce pro tento mandát. Jsme proti nové technické spolupráci mezi různými politickými skupinami. Naši občané jasně hlasovali. Hlasovali pro jeden určitý parlament, pro určité složení parlamentu. A my bychom měli samozřejmě respektovat tuto volbu a vytvořit ideologickou koalici v tomto parlamentu. O to já se v každém případě budu snažit a myslím si, že moji kolegové se mnou v tomto ohledu souhlasí. Takže kdo položí další otázku? Prosím, prosím, postavte se, děkuji, to je výborné. Já jsem ze Švédska, dali se Rolf Ellison, rád bych položil otázku všem politickým představitelům. Tato nízká účast v evropských volbách, jak by musela být nízká, abychom se vrátili k tomu systému, na, aby národní parlamenty volili europoslance? Děkuji. Začneme panem Peteringem v Berlíně. Pane Peteringu chcete odpovědět na tuto otázku? A bohužel jsem otázku z technických důvodů dobře neslyšel. Můžete ji ještě jednou zopakovat? Poprosíme o zopakování této otázky. Prosím do mikrofonu ještě jednou. Äh, Já budu nyní hovořit německy. Jak, ka, jak nízko se může úroveň účasti dostat, aby schom se vrátili k systému, že do Evropského parlamentu budou národní parlamenty posílat své delegáty. A já si myslím, že tato otázka není úplně pochopitelná. Samozřejmě je třeba zvýšit účast, ale pomýšlet na to, že by národní parlamenty měly opět volit poslance do Evropského parlamentu, to je nesmysl. Samozřejmě je mi líto, že účast je tak nízká, a jasně jsem řekl, že média, stejně tak jako strany a poslanci, eh, se musí zajímat o to, jak zlepšit eh, obraz médií, obraz Evropského parlamentu v médiích. A to musíme vyřešit v následující pětiletém funkčním období. Chtěl bych také poukázat na to, co se mi zdá jasné z posledních eh, týdnů. A byly to evropské volby, hlasovalo se zde do Evropského parlamentu a ve srovnání s USA eh, bylo, eh, byla účast vždy pod 40%, takže u nás je vyšší než například v USA. Já si myslím, že my všichni, včetně médií, jsme zodpovědní za to, abychom v následujících letech zajistili, že Evropský parlament bude se objevovat v médiích pokud my jako politici budeme spolupracovat s médií a média s námi v následujících pěti letech, potom určitě dosáhneme v roce 2014 vyšší účasti. Děkuji. Pane Doyle. Já bych řekl úplně to stejné, co řekl náš předseda parlamentu. Rád bych tomu ještě dodal jednu věc. Ano, je pravda, že musíme spolupracovat s národními parlamenty mnohem úžšeji, ano, na úrovni EPP. My jsme už, už realizujeme posledního dva a půl roku opravdu velice úzkou spolupráci s národními parlamenty. Ovšem, čeká nás ještě další kus práce. Ten problém, který vidíme, a já jsem to viděl i v průběhu volební kampaně, je to, že národní poslanci si nejsou vědomí všech těch dosie, všech těch oblastí, kterým se věnujeme zde v Bruselu. Právě proto bychom měli zajistit, aby jakmile se rozhodnou jejich ministři zde v Bruselu, aby i tito lidé poznali a znali všechny tyto jednotlivé oblasti v národních parlamentech a v jednotlivých komisích a výborech. To, o to se budeme snažit v následujících letech. Děkujeme, pane Šulci, do Berlína. Pane Šulci, prosím. Prosíme o váš názor. Předseda parlamentu řekl všechno, co k tomu člověk může říct. Pokud jde o tuto oblast, já skutečně nevím. Já si myslím, že bychom museli prostudovat, analyzovat a proč lidé nejdou k urnám. Ovšem já osobně si myslím, že v podstatě nevidí žádné propojení mezi tím svým hlasem a tím, jak bude vypadat eh, zpráva či vůbec eh, tvár té instituce pro kterou volí. Já si myslím, že kdyby se bylo větší propojení mezi tím hlasem a výsledky, to řekněme, pokud jde o složení komise, Evropské komise, nebo budování většiny Evropského parlamentu, tak si myslím, že bychom dostali více voličů k volbám. Právě proto si myslím, že bychom měli volit spíše na té panevropské kandidáce, tak abychom měli celou evropskou debatu a měli bychom požádat radu, aby vybrala komisaře z Evropského parlamentu, tak aby zde skutečně bylo jasné propojení mezi hlasy našich voličů a administrativou, která poté bude fungovat. Děkujeme, děkujeme. A nyní pan Věrc do Paříže. Děkuji. Já se domnívám, že každý z nás poslanců během kampaně, stejně jako já, se setkal s řadou občanů a ptal se vás někdo na způsob, jak se volí předseda komise? Ne to, to téma, které se objevuje v těchto debatách s občany, je eh, politika, kterou eh, utváří Evropská komise kterou poté stvrzuje Evropský parlament. Jsou to otázky jako liberalizace veřejných eh, služeb, státních služeb, konkurence za každou cenu, to, že se zhoršují pracovní podmínky, to jsou věci, které prostě už neprojdou občanů. A když lidé nevidí žádnou perspektivu, tak si říkají, proč jít k volbám, když se politika stejně nemění. Vezmeme, vezmeme příklad z Francie. Před čtyřmi lety většina eh, Francouzů hlasovala proti ústavní smlouvě, ne proto, že by byli proti, proti Evropě, ale proto, eh, že se postavili proti liberálnímu směřování Evropy. A co následovalo? Prezident republiky nalezl cestu, jak dosáhnout eh, přijetí Lisabonské smlouvy, která je jenom eh, novou verzí ústavní smlouvy eh, v parlamentu Francouz, Francie. Tím vlastně obešel výsledek referenda. A lidé si potom řeknou, tak pokud stejně na mém hlasu nesejde, tak zůstanu doma. Já si tedy myslím, že je důležité se tázat nejenom nad způsobem řízení institucí, ale především nad politikou Evropské unie. Děkuji, pane Vurci. Má ještě někdo dotaz? Prosím, pane. Ano. Radio Ponto, Radio Euronet. Moje otázka je určená předsedovi parlamentu a také eh, předsedovi politických klubů. Mne by zajímalo, eh, jak o tom hovořil pan Wurz, zda eh, nový eh, parlament v novém legislativním období bude dělat maximum pro to, aby byla přijata Lisabonská smlouva. Pokud se tak stane, co bude následovat? Prosím, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat za tuto otázku a chtěl bych také říci, že bylo dohodnuto, že máme k dispozici 35 minut k tomuto rozhovoru. Bohužel musím ještě na další místa. Mám další závazky. Nyní k odpovědi na tuto otázku. Lisabonská smlouva je smlouva, na které jsme spolu s ústavou pro Evropu a pracovali deset let, tedy od NICI, tedy od eh, prosince 2000. Tento, tato smlouva činí Evropskou unii schopnější lépe jednat, eh, demokratičtější a také eh, efektivnější. Je třeba, aby tato smlouva vstoupila v platnost, protože ji potřebujeme pro silnou a demokratickou Evropu. Děkuji, pan Daul. No, já si myslím, že uděláme všechno pro to, aby Lisabonská slova vstoupila v platnost možná nejdříve samozřejmě, ale že musíme počkat na referendum, na referendum irské. A ještě nás čeká podpis některých státech, ovšem my uděláme maximum pro to, aby opravdu vstoupila v platnost a aby parlament samozřejmě poté bude mít více pravomoci. To jsme vysvětlovali i v průběhu naší volební kampaně, pane Verci. Ano, jaké máme pravomoci? Ano, velice často jsem slyšel mnohokrát, eh, že bylo řečeno, že nemáme nějaké pravomoci. Ovšem, já bych vám rád řekl, pane Verci, vy víte, že jsme spolupracovali, ovšem pokud francouzi skutečně byli proti, pokud by byli opravdu proti Evropě, tak jak o tom hovoříte. Já se domnívám, že spíše by byli, přišli a byli by hlasovali proti Evropě. Máme zde lidé, máme zde občany, který, kteří hlasovali pro Evropu, protože v rámci mé kampaně my jsme vlastně všechno založili na té práci, kterou jsme odvedli za posledních pět let a kterou budeme odvádět v následujících pěti letech. A to znamená, vidíte, je přece, víte, ty, ano, samozřejmě, že v některých oblastech jsou veliké problémy, jako jste se zmínil. Samozřejmě, že musíme přijít s nějakými řešeními, tak abychom společně se dostali z této, z této krize. Ano, je to 500 mm, milionů spotřebitelů, to je obrovský trh, veliká síla a lidé samozřejmě čekají na konkrétní výsledky, na konkrétní řešení. Ano, máte pravdu, jsou zde občani, kteří jsou zklamáni. My jsme to zaznamenali, ovšem musíme předložit evropskou, evropskou cestu cestu z této krizové situace. To je ta první věc, na které, na které musíme pracovat. Děkujeme, pane Dole. Vím, že někteří naši pozvaní budou muset bohužel opustit naši tribunu a právě proto bych dal ještě poslední možnost panu Šulcovi, Watsonovi a ostatním, kteří bohužel budou muset, muset velice rychle odejít a poté ukončíme naši tiskovou konferenci, čili nejprve, pane Šulci, máte slovo. Ich hoffe, dass der Lissabonner Vertrag Doufám, že Lisabonská smlouva vstoupí v platnost. Potřebujeme ji více než kdykoliv předtím. Úkoly, které Evropská unie musí plnit, může plnit snáze na eh, může plnit snáze s Lisabonskou smlouvou, spíše než eh, se smlouvou z NIS. Já bych chtěl využít eh, této příležitosti ještě k tomu, abych poukázal na jednu věc, která mě dnes večer znepokojila. Evropský parlament je jednou z nejmocnějších institucí mezinárodního parlamentarismu. Rozhoduje o zákonech, které ovlivňují občany ve 27 členských státech. Když vstoupí Lisabonská smlouva v platnost, a kolem 80 oblastí spadne do procesu spolurozhodování a tím se dostane do kompetence Evropského parlamentu. Tím se ještě zvýší moc Evropského parlamentu. Na jedné straně roste moc Evropského parlamentu, ale účast v evropských volbách stále klesá. Často také dochází k tomu, že kampaně do evropských voleb v jednotlivých členských státech nemají co dočinění s evropskými tématy. Nemyslím si, že ve Velké Británii nebo v Maďarsku se hlasovalo o evropských tématech. Bohužel eh, se o nich nehlasovalo. A eh, došlo eh, k tomu, že se hlasovalo především o národních problémech. A pan Petering odpověděl správně na otázku švédského novináře. Ukazuje se zde ale, že zde existuje duch renacionalizace Evropy. Tato otázka ukázala, že musíme hovořit o legitimitě k jednání. A legitimitu eh, dává také volební účast Evropskému parlamentu. A my musíme tyto dvě věci propojit. Já jako poslanec se budu snažit v následujícím volebním období přispět k této diskuzi. I think... Pan Watson? Ano, já si myslím, že by se nám vedlo mnohem lépe, Evropě by se vedlo lépe, pokud by Lisabonská smlouva byla v platnosti. Ovšem většině občanů nezáleží na nějaký smlouva. Oni prostě chtějí, aby Evropská unie fungovala a my to musíme promést. Když se podíváme, k čemu došlo v druhém pololetí loňského roku, v srpnu, srpnu evropská solidarita byla mobilizována tak, aby ruská vojska nebyla v Tbilisi v září, v říjnu jsme, mobil, jsme opět zmobilizovali naše lidi, aby banky fungovaly, abychom je zachránili, pak jsme zase v listopadu zmobilizovali naše síly, abychom měli dobré politiky, abychom bojovali proti klimatickým změnám a to jsou ty věci, které chtějí vidět naši občané. Jakmile je přesvědčíme, že Evropa funguje, tak možná budou raději mm, hlasovat i pro tuto, pro tuto smlouvu, kterou chceme. Děkujeme a pan Věrc má slovo. Já se domnívám, že je se určené pochopení vždycky, když hovoříme o nějakých evropských smlouvách a samozřejmě i o Lisabonské smlouvě, vidíme se určité institucionální opatření, například moci, eh, pravomoci parlamentu. Já samozřejmě nejsem proti tomu, abych se navýšili tyto pravomoci. Já jsem velice rád, že k tomu dochází. Ovšem je se ještě druhá část těchto smluv a to je právě ta část, kterou spochybňuje mnoho našich občanů a to je ten ekonomicko-sociální liberální model. Já jsem nedávno slyšel nebo četl jsem nedávno nedávno prohlášení euro, prezidenta euro, guru euroskupiny pana Junckera, Žana Klauda Junckera, který řekl a který um, upozornil vedoucí představitele Evropy na to, že se blížíme rozsáhlé debatě ohledně ekonomicko sociálního modelu Evropy a že to bude opravdu explozní záležitost. To je právě ta otázka. Nemůžeme prostě říct, musíme co možná nejrychleji ratifikovat Lisabonskou smlouvu. Musíme si rovněž uvědomit a podívat se na to, co existuje v této smlouvě, v této Lisabonské smlouvě, co pro naše občany znamená veliký problém a tím pádem se vlastně se vlastně vzdalují Evropě, i když pan Josef Dol si myslí, že já nejsem pro Evropan, já jsem pro Evropan, proto mě to zneklidňuje, proto bychom měli otevřít tuto debatu. Ano, někteří lidé se bojí určitých věcí, jaké jsou, jaký je ekonomicko-sociální model, který by chtěla vidět většina Evropanů. A pokud by bylo zapotřebí modifikovat nějakým způsobem tuto smlouvu v tomto ohledu, tak si myslím, že bychom měli právě akceptovat tyto modifikace, pokud chceme, aby došlo k našemu spojení opětovnému s našimi občany. Jsem si jistý, zda předseda parlamentu by chtěl na závěr ještě vystoupit, pokud ne, tak bych tímto považoval naše tiskovou konferenci za ukončenou. Äh, já bych chtěl poděkovat občanům, kteří se účastnili voleb do Evropského parlamentu. V Evropském parlamentu tak vznikla velká proevropská většina a tu vyzývám, aby spolupracovala pro dobrou budoucnost našeho kontinentu. Musíme se zamyslet nad tím, jak vytvoříme evropskou veřejnost a vyzývám evropské strany i národní strany, aby s námi spolupracovali v Evropském parlamentu, abychom se snažili nalézt řešení. Tím by se nám mělo podařit dát evropské politice takovou pozici v budoucnosti, jakou si zaslouží. Mnohokrát děkuji za tuto diskuzi a vše nejlepší do Bruselu. Čili toto byly poznámky předsedy parlamentu pana Peteringa. Tím se dostáváme na konec tohoto zvláštního vydání vysílání z Evropského parlamentu. Předtím, než ukončíme naše spojení, tak bych vám ještě rád připomněl, jak to pravděpodobně bude vypadat v novém Evropském parlamentu musím si nasadit brýle, čili, jak vidíme, GUE, NG, ale pravděpodobně 33 až 37 křesel, dále socialisté, 155 až 165 křesel, dále jsou to zelení, 52 až 56 křesel, ALDE, 78 až 84 křesel, EPP, 263 až 273 křesel, ano, už to vidíme i my, UEN 33 až 37 křesel, INSTEM 15 až 19 křesel a ostatní 83 až 89. Čili opravdu se zdá, že to bude velice zajímavý parlament a zajímavé ustavující zasedání. Rád bych poděkoval všem našim, všem našim účastníkům eh, tiskové konference ve všech místech a zároveň technikům, kteří umožnili toto vysílání. Děkuji vám za vaši účast a přeji vám hezký večer.